Bonjour, rebonjour la séance. Dobrý den, zahajujeme opět jednání a podle pořadu je, máme k dispozici zápis z jednání, jsou připomínky. Zápis je tedy považován za schválen. Mám tu také oznámení od skupiny